Colleagues, it's um, nine o'clock by... Tak, kolegové, je 9 hodin, alespoň podle nádražní hodin, které tady sleduji a rád bych poprosil, abychom mohli zahájit. Nejdříve sdělení předsedy. ohledně schůzky koordinátorů. Tu jsme měli včera v podvečer. Za prvé máme jmenování zpravodajů a navrhovatelů. Tedy máme eh, zprávu o eh, incidentech a nehodách civilním letectví, to dostala EPP. A pokud vím, tak máme paní zpravodajku Deverak. Co se týče stanovisek, ty se rotujou, to chci jenom připomenout. Tedy pokud máme normy pro emise nových lehkých komerčních vozidel, jako součást integrovaného přístupu ke snižování emisí z těch lehkých eh, profes, profesionálních eh, vozidel. To dostává skupina ECR. Pak máme stanovisko k eh, for discharge. To jsou MC, EASER, Cezar, to je ALDE. To jsou, co ta absolutoria, to bude mít Albe, a pak informace, že koordinátoři se rozhodli, že se nemusí nijak nic dělat s tím, což je um, nařízení 2320 společné předpisy ohledně bezpečnosti v civilním letectví, vzdělení, jež rozvíjí interní dimenze integrované námořní politiky, sdělení, jež vede k integraci eh, námořní surveillance a ještě jedno sdělení týkající se námořní problematiky. Tady se nebude dále nic dělat, ale možná by se měl představitel dostavit na um, rozpravu s otázkami, než se dokumenty dostanou k parlamentu. To si stále myslíme, že platí. Rovněž uh, stanovisko komise strategie rozšíření a hlavní výzvy 2009-2010. Tam rovněž koordinátoři doporučují Tady omlouvám se, přestávka na kávu z mé strany. Tedy i tam nebudeme podnikat žádné kroky ani návrh k stanovisku změny příloh 2 a 2 a 3 týkají se biologické diverzity a bioterorismu ve středozemním prostoru. Já jsem pročet pouze třetinu názvu toho dokumentu, pokud si jej někdo chce přečíst celý, tak to uvidíte ve složce. Ani praktická implementace eh, předpisů zdraví a bezpečnosti u plavidel rybářských eh, na jejich palubách takže to jsou rozhodnutí ohledně zpráv, stanovisek a sdělení. Má někdo něco k tomu, než budu pokračovat? Pokud ne, tak vám velice děkuji. Další slyšení kandidáta na komisaře pro dopravu. Koordinátoři se shodli na tom, že slyšení bude mít jako cíl, aby rozprava a diskuse byla velice živá a že eh, jmenovaná osoba se musí aktivně angažovat eh, u všech návrhů, jež budou parlamentu předkládány a možná data toho slyšení. Tady by koordinátoři dali přednost lednu 2010, nikoli tomu týdnu vánočnímu. Totiž tady se proslýchá, že právě v parlamentu, že nás požádají, abychom zde se museli dostavit a abychom tady museli být v tom týdnu, jež začíná 21. prosincem. Já jsem koordinátory upozornil na to, že já si nemohu dovolit se rozvádět v tuto roční dobu. Tedy jsem velice vděčen koordinátorům za to jejich rozhodnutí, že tam se rozhodli spíše pro leden. U komitologie koordinátoři si vyslechli pana Kajakova, ředitele odpovědného za bezpečnost DG Trend ohledně návrhu komisaře Tajany předsedovi uh, u Kapalin. V letadlech to byl návrh z prvního Eh, října roku 2009 my jsme měli plodnou diskusi a shodli jsme se na následujícím návrhu, když se opírá na návrhu mém, abychom měli nějaká vodítka k schůzce těch národních expertů, jež se bude konat později tento měsíc a je to část, ta druhá část ta první část spočívá v tom, že jako první kroky e, tekutiny, aerosoly a gely, jež si někdo koupí na jiném letišti, nebo e, pokud jsou v letadle, už by měly být e, povoleny u, v omezených tedy prostorech a v samotném letadle, což zlepší situaci cestujících, jež si eh, při transferu, při přestupu něco koupili v tom prostoru duty free a jež se jim v současné době často zabavují tyto věci. A další, 2012 by už měli vejít do provozu eh, screeningové stroje typu C, jež by měly být certifikovány v celé Evropské unii a od eh, ledna roku 2013 musí všechny všechna letiště být schopny um, si um, prověřovat eh, všechny tekutiny a tak dále podle nařízení 300 lomeno 08 eh, tak, jak to dovolují technologické podmínky, tedy to jsou výstupy z té schůzky a to je komitologický postup, tedy tady nemáme právo na formální zprávu ani nic takového, ale samozřejmě budeme k tomu mít konečné slovo, když už výbor, odborný výbor přijde s konkrétními návrhy. To jsou všechno záležitosti ke zvážení pro tento výbor. Matěs, chceš se k tomu vyjádřit? Ano, pane předsedo, jen mám takovou krátkou otázku. Debata dnes odpoledne s komisí, eh, zda by kolegové mohli mít k dispozici text. Ano? Ano, ano. Zkusíme zajistit, aby byl tento text opravdu členům k dispozici dán. Ano, děkuji. Z mikrofonu. Passenger compensation. Teď odškodnění cestujících v situaci, kdy letecká společnost eh, je insolventní, k tomu zítra v poledne bude debata, aby mohlo být eh, usnesení odhlasováno na plenárce v listopadu. 2. listopadu to bude plenární zasedání, kde se bude hlasovat o usnesení právě týkající se bankrotu letecí společnosti. Bezpečnost a interoperabilita eh, mezinárodní železniční představy, tam je rozhodnutí a doporučení, že ústní otázky, které byly schváleny, budou předloženy plenárnímu zasedání rovněž v tom listopadu, takže budou vlastně na naše dvě zprávy u tohoto konkrétního plenárního zasedání. Další. Um, genderový mainstreaming. Tady mi napsala předsedkyně eh, výboru pro práva žen a požádala nás, abychom jmenovali člena nebo členku, jež bude konkrétně odpovědný za ten genderový mainstreaming. Já se obrátím tady na paní Tykau aby se toho ujala, toho úkolu, a pokud ne, tak víme, že tady paní Lichtenberga má zájem rovněž. Tedy pokud dovolíte, kolegové, obrátím se na paní místopředsedkyni Tykau a pokud ona má pocit, že e, to nezvládne, tak pak se obrátím, pokud budete souhlasit na paní Lichtenbergerovou. Ještě pan Groš říkal, že bych to mohl být já, ale já jsem tedy velice zdvořile odmítl tento návrh. A nyní různé. Tam jsme probrali ty koridory pro eh, přepravu zboží. Koordinátoři upozorní na určité obtíže, na které tam narazili. My jsme vlastně pouze chtěli zdůraznit potřebu dobré spolupráce mezi zpravodají a stíny a určitě k ní bude nyní docházet debata o klimatických změnách ve výboru TRAN. Tam se koordinátoři inspirovali návrhem pana Elka Droj, aby byla debata o dopravě a klimatických změnách s komisí právě ve výboru pro dopravu před prosincovou eh, konferencí prosincovým zasedání v Kodani a nyní společné středisko pro výzkum. Koordinátoři schválili návrh pana Elkadraje, aby přijelo, přijel představitel, mm, prezentoval a zúčastnil se debaty, pak studie o eurovinětách, to právě rada ji zadala. Návštěva v EMSE, pozvánka e- výkonného ředitele pana Deroite, já chci připomenout koordinátorům, že každé dva roky může každý výbor poslat tři členy delegace do agentur, za něž v zásadě odpovídá. Já jsem navrhl, že pan Vandal a Sterk, to jsou naši zpravodajové u té námořní problematiky, právě připravují, že bychom je mohli autorizovat, aby se vydali do MC a pak buď já nebo můj místo předseda pan Rike jako třetí člen této delegace by se zúčastnil. A nakonec briefing k transferu zboží z eh, železnice na cesty eh, v Alpách. Koordinátoři obdrželi návrh programu té alpské iniciativy pro ne, na neformální výjezd do Švýcarska. To by bylo v souvislosti s plenárním zasedáním v únoru nebo v březnu a tam budeme sledovat právě transfer zboží z silnice na železnici a tam ještě v politických skupinách se můžete poptat, zda máte někoho, kdo by se té iniciativy chtěl účastnit. Tedy to jsou všechna sdělení předsedy a tady paní Foster. Děkuji, já jsem vás nechtěla přerušovat, pane předsedo, ale už vás znám dlouho, samozřejmě. Mám návrh usnesení a týká se to otázky úpadku leteckých společností. A mělo by to být na listopadové plenárce. Já jsem se na to dívala, ale je tam uvedeno, že komise podnikne široké konzultace zúčastněných subjektů a komise provedla studii a předala zjištění parlamentu v únoru 2009 a kladu si otázku, zda by mě někdo mohl sdělit, kde ta zjištění jsou, protože já je nikde nevidím. Děkuji. Dobrá. Pokusíme se nalézt odpověď na tuto otázku. Předpokládám, že to bude na stránkách komise. Sekretariát se pokusí to nalézt a všichni dostaneme výtisk zprávy. Děkuji. Něco dalšího ke koordinátorům? Nelly, děkuji vám. A nyní se dostáváme ke zprávě o přistoupení k úmluvě o mezinárodní železniční dopravě Kotiv. A poprosím Dítra o několik slov, než začneme hlasovat. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kollegen. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Ehm, to, že neexistuje, ale zejména, že odpadají ehm, železniční spojení, stávky, technické výpadky, ty působí všechny problémy s interoperabilitou. Proto je pro mě důležité a smysluplné, že ehm, se Evropská unie rozhodla pro usnesení o budoucnosti železnic ještě v září by měly jiné státy eh, přistoupit. Cílem interoperability je vytvořit eh, a rozvíjet síť nejen v rámci Evropské unie, ale i se sousedními zeměmi. My v Evropském parlamentu jsme se už pozitivně vyjádřili k takovému přistoupení už před šesti lety, ale bohužel k nimi nikdy nedošlo, protože existují právní problémy eh, v tom provedení. A právě ty problémy ještě byly vyřešeny v září tohoto roku, aby Evropská unie Eh, přistoupila eh, k této umluvě, tedy prosím hlasujte kladně. Thank you, Mr. I don't know anybody from... Děkuji panu Kopovi a nevím, zda někdo z komise by chtěl se k tomu vyjádřit. Pokud ne, tak nemusíte. Dobrá. Tedy přicházíme přímo k hlasování. Musíme elektronicky hlasovat, hlasovat elektronicky? zkusíme bez elektroniky a pokud to bude natěsno, tak to zopakujeme. Tedy všichni pro. Zvedněte ruku. Měj někdo proti? Zdržel se někdo? Tedy řekneme, že je to víceméně jednohlasné. Děkuji, Lítře. Gratuluji. Do you want the numbers? Potřebujeme k tomu čísla? Mají všichni hlasovací kartičky? Takže dobře, takže formálně, hezky. Yeah, we'll just, I'll check the cards. This is why I'd really want to do it by Jovan. Proto jsem eh, byl proto, aby se eh, hlasovalo ručně, protože tady někomu chybí kartičky, nějakým místo předsedům, ale otevírám hlasování. Has everybody voted? Hlasovali všichni, uzavírám hlasování. Ano, chápu. Máme 27 pro, nikdo není proti, nikdo se nezdržel. A ještě tady máme 28. pána 29, 30. Všichni pro, tedy 30. Pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Thank you, Mr. Koch. Děkuji, pane Koku. Gratuluji. OK. Next. Dobrá. Další. Mohl bych kolegové uvítat, ale nevím, zda přijel. Vítám v parlamentu skupinu kanadských poslanců a senátorů. Pan Bradbon, předseda Evrop... delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Kanadou. Zde eh, tyto poslance eh, přivedl. Vím, že mají pár pracovních zasedání, eh, interparlamentárních zasedání, aby se ponořili do různých aspektů meziparlamentní práce, například když si chtějí vyslachnout, ve, čím se zabýváme výboru, tedy všem přejí eh, plodné diskuse v parlamentu, příjemný pobyt v Bruselu, vítáme je, vítáme kanadské poslance mezi námi. Další bod 9 inteligentní dopravní systémy. E, současný stav, paní Jensen. Thank you, Chairman. As people will recall... Vzpomenete si ve výboru, že v Dubnu parlament ještě před volbami schválil velkou většinou naše první čtení celé, svého balíčku ITS. Je to akční plán pro inteligentní dopravní systémy a rámcová směrnice pro inteligentní dopravní systémy. Základní myšlenkou bylo, že musíme udělat něco, abychom podporovali využití ITS v silniční dopravě, také v kombinované dopravě, ale v tomto případě také zejména tedy v silniční dopravě, abychom plně využili těchto systémů s cílem podpořit větší míru bezpečnosti, energetickou účinnost a efektivitu dopravy. Co znamená, že mnoho pozitiv pramení z využití inteligentních dopravních systémů. Avšak na řadě míst se má za to, že dochází ke spožďování zavádění inteligentních dopravních systémů. A je třeba vytvořit normy, aby subjekty zúčastněné věděli, čím se zabývat, kterou normu uplatňovat. V parlamentu jsme dlouhodobě vyjadřovali tento názor a vzpomněte si, že v červenci respektive v září výbor TREN potvrdil první výsledek hlasování v prvním čtení. Na radě jsme zaznamenali skutečnost, že zatím nedošlo ke schválení znění. Švédské předsednictví odvedlo velký kus práce v posledním měsíci ve snaze zajistit stanovisko rady a během tohoto procesu jsem já a stínoví zpravodajové měli dvě setkání se, švíc, se švédským předsednictvím, která byla poměrně užitečná. Účelem těchto setkání bylo projít 57 parlamentních pozměňovacích návrhů ke směrnici. Projednali jsme každý pozměňovací návrh a slyšeli jsme od rady, které pozměňovací návrhy jsou a které nejsou přijatelné a kde je potřeba ještě věci vyjasnit. A pozitivní v celém procesu bylo, že jsme zjistili stanovisko rady, které se blíží našemu. A vysvětlením, jak chceme postupovat s našimi pozitivními návrhy, vlastně se stalo, že bylo snadnější pro švédské předsednictví přesvědčovat členy rady, že by to bylo pozitivní. A Nyní se chci ujistit, že můžeme aktualizovat eh, mandát vyjednavacího týmu pro mě a stínové zpravodaje. To je eh, s cílem dosáhnout dohody v prvním čtení a také chci informovat o současném stavu a kam vlastně v této věci směřujeme. Samozřejmě je to v souladu s naším jednacím řádem, a tudíž můžeme to právě takto řešit, protože švédské předsednictví usiluje o brzké druhé čtení. To znamená, že pokud rada připraví návrh znění pro první čtení, nad kterým se shodneme, bude to vlastně pro nás i text pro druhé čtení. Samozřejmě nevíme, jestli se to povede, ale uvidíme, jak daleko se můžeme na této cestě dostat. A samozřejmě dnes večer ještě proběhne jednání, které bude odbornějšího rázu a potom proběhne trialog 24.11. ve Štrasburku a potom vám opět eh, poskytneme informaci někdy na začátku prosince. A chci, chci poděkovat paní Brepuls, pana Šarneckého, Čaneckého, a další stínové zpravodaj. Všem chci poděkovat a nyní bych ráda zhrnula výsledky trialogu. Vyslechli jsme stanovisko rady u každé pozměňovacího návrhu parlamentu. A můžeme říci, že existují oblasti, kde sdílíme názor. Rada souhlasí se zaměřením na čtyři čtyři prioritní aplikace. To je, že obsah směrnice nebude znamenat delegaci pro komisi, aby vytvářela normy ve všech oblasti ITS, ale pouze ve čtyřech vymezených oblastech. A tyto oblasti jsou cestovní informace v reálném čase, univerzální poskytování cestovních informací, bezpečná parkovací místa pro nákladní auta a rezervační systémy. To jsou čtyři oblasti, na tom jsme se shodli. Asi se neschodneme na tom, jak se soustředíme, jaký důraz dáme na jednotlivé z těchto tři, čtyř oblastí. Také jsme omezili rozsah eh, schvalování technických specifikací pro komisi. Také jsme se shodli na interoperabilitě systému a tam, kde je to možné, zpětnou kompatibilitu ITS. To nebylo nic jednoduchého. A některé členské státy byly velmi znepokojeny, zejména ty, a tady myslím na země členský stát, který zná dobře pan předseda. A něk- tyto státy se domnívaly, že, že vlastně již provedené investice by byly negativně ovlivněny právě schválením tohoto postupu. Nebylo to jednoduché, ale rada se přibližuje k našemu postoji. Kontinuita služeb ITS, poskytování, vyhodnocení schody a intermodalita to bylo velmi důležité právě ve výboru. Říkali jsme ano pro silniční dopravu, ale měl by tady být tedy ten intermodální aspekt zastoupen také. Zranitelní uživatelé dopravy. To byl koncept, který byl v textu parlamentu. Pojem, který byl používán v textu, jsou zranitelní uživatelé silničního provozu se, uživatelé se sníženou mobilitou. O těchto věcech musíme ještě jednat, co to vlastně znamená. Také se shodneme na postupu pro změny u základních prvků a příloh. A to by mělo být cestou spolurozhodování. My si nepřejeme poskytnout komisi možnost rozhodovat cokoliv, pokud chtějí něco změnit, tak Rada a parlament do toho musí být zapojeni. Neschodneme se však v definici minimální úrovně ITS pro TNT, povinné nasazení čtyř služeb ITS nebo čtyř aplikací ITS, to jsou oblasti, kde povinné nasazení, to znamená, tam jsou členské státy velmi znepokojené, obávají se, že to bude nákladné a že nebudou moci sami rozhodnout vlastně na co připadnou náklady a zejména ve světle finanční krize, není možné vlastně ponechat toto rozhodnutí na komisi. Vidíme určitý prostor do té míry, že zváží elektronické volání e-call a postupy pro zavedení minimálních univerzálních cestovních informací. A další věc, kterou také mohou zvážit, je vlastně zavedení normy, to znamená při nasazení systému schválíte příslušnou normu. Specifikace pro právní odpovědnost i zde problematika právní odpovědnosti, tedy systémy ITS nebudou v toho hlediska široce využívány a je to skutečně problém. Poskytnutí specifikací pro ochranu dat, další problém. My chceme, aby v textu bylo, že komise říká, že to není potřeba, protože existují obecné předpisy k ochraně dat a není potřeba to uvádět do tohoto dokumentu, ale my si přejeme uvést, že obecná pravidla předpokládají také konkrétní právní úpravu o ochraně dát? A my chceme zabránit tedy policení společnosti, policejnímu státu a chceme tu mít konkrétní ustanovení o ochraně dat. A roční programování, i o tom se tedy jednalo. Komise nám poskytla neoficiální dokumenty a bylo tam vysvětleno, jakým způsobem to bude rozpracováno slíbili nám nové znění, například u právní odpovědnosti. Takže komise nám je nápomocná v tomto procesu. A nyní jsme tedy zhrnuli výsledky dvou prvních trialogů a bylo to také předáno stínovým zpravodajům. Takže poprosím výbor, aby aktualizoval mandát pro pokračování jednání. Případně můžete uvést, že možné tedy se pustit do skutečného jednání, kdy ty zásadní body pro parlament budou pokryty. To je to, co jsem vám sdělila. Hlavní body, o kterých se bude ještě jednat, které jsou předmětem debaty a kde se neschodneme s radou, to je povinné nasazení ostanovení o právní odpovědnosti a ochrana údajů, zranitelní uživatelé cestovní a fungování poradní skupiny, to jsou další spornější body, ale tady bych skutečně uvítala stanovisko stínových zpravodajů na tyto otázky. A chci také říci, že jsem se snažila o inkluzivní přístup. Rozumím tomu, že s novými postupy s zavedením Lisabonské smlouvy mohou být lidé znepokojeni, že postupuje možná příliš rychle. To není můj záměr. Měli jsme vždy možnost eh, říci, my si nepřejeme brzké druhé čtení, pokud se to nepovede. Ale máme tu skutečně příležitost. Eh, zdá se nám, že švédské předsednictví využívá proces eh, dialogu pro ovlivnění debaty na radě. A to se ukázalo jako velmi plodné. Komise byla vyzvána a my bychom uvítali vyjádření komise, zejména pokud je o povinné nasazení. Rada se obává nákladů a já jsem uvedla že mohou to, může to představovat náklady při investicích, ale ty investice se rychle vrátí a jsou to poměrně mírné investice, pokud jde o náklady na výstavbu silnic nebo ERTMS. A nakonec bych také chtěla říci, že bude možná třeba se zabývat ustanovením o komitologii, protože díky Lisabonské smlouvě se to také změní. A týká se to tedy zejména předem vymezených eh, právních aktů. Komise jako vždy změnila celou konstrukci textu. Je to pro nás obtížné chtějí přesunout celou řadu věcí z vlastních článků textu do úvodních ustanovení a do příloh. A otázkou je, zda tento text bude mít skutečně celou sílu, kterou si přejeme. A to je otázka, o které také chceme jednat. Ale pokud eh, máme dosáhnout brzkého druhého čtení, tak musíme mít konečný text 10.12 máme jednání výboru pro dopravu prvního a druhého prosince, takže se k tomu můžeme ještě vrátit. Děkuji, pane předsedo. Thank you, Mrs. Jansen. Děkuji, paní Jansen, za takto důkladnou zprávu. Ty staré zvyklosti, zlozvyky z komisí ještě nejsou za námi, pokud mají pochybnost, dají to, to úvodního ustanovení. A mám tady pana Kopa z EPP. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat paní Jensen za její angažovanost, za výborné návrhy. Ano, ITS je krásný, zajímavý, eh, účinný, ale rovněž eh, obtížný systém, tak jak eh, už bylo řečeno o aktivu. Existují celé množství zainteresovaných stran, jich se dotýká a já si myslím, že opravdu s nimi musíme počítat při hlasování. Není to však možné, když jsme včera viděli návrh švédských textů a měli jsme se k ním vyjádřit. To je pro mě, to nebyla solidní pracovní eh, podklad. A za druhé, členské státy v zásadě souhlasí s obsahem ITS. Říkají všechny, že je to dobrá věc, ale jak už řekla paní Jensen, jak už to nastínila, v rámci eh, hospodářské a finanční krize nevidí možnost eh, nasadit si to břemeno těch závazných eh, ustanovení. Navíc ITS je nákladově efektivní a to má dosáhnout, rovněž efektivní, udržitelný a tak dále. Ale měl by to být pouze jedna součást eh, programu eh, zlepšení hospodářské prosperity, měl by být využíván všeobecně a nikoli pouze pro znovu oživení tradičních eh, silnic. To, pokud se nám povede, tak je to hodně. Ale je ještě toho třeba udělat hodně. ITS je téma, který by, které by mělo překonat překonat hospodářskou krizi a nikoli ji zhoršit. Za třetí se parlament a Evropská komise táže, totiž oni, komise a parlament jsou ještě ve svých stanoviscích si vzdálení mnohem více, než to nastínila tady paní Jensen, když se na to kouká velice eh, pozitivně. Včera jsem si právě všiml, že se opravdu vše překopalo, články se změnily, z článku se udělali body ustanovení. Já mám pocit, že se vše přepsalo, aby se to rychle smetlo se stolu, protože tím my se v tom neorientujeme, co funguje a co ne. Tedy já nejsem spokojen, mám pocit, že nás vodí za nos komise Tedy pokud to shrnu, tak v základu jde o to, pokud chceme zavádět závazné podmínky, například eko, tak já frakci nedoporučím, aby už s tím souhlasila. A pokud za druhé nebudeme brát velice důkladně v úvahu interoperabilitu, ochranu dat eh, a tak dále, tak eh, rovněž své frakci nedoporučím, aby hlasovala pro. Na konci roku si věřím, že možná večer nebo v nejbližších dnech možná se nám podaří dosáhnout rozumného kompromisu, ale musíme jednat, ano, ale nesmíme se nechat dotlačit ke zdi a jednat unáhleně. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji. A za socialisty pan Alkadraj. Děkuji, pane předsedo. Nejdřív by se chtěl Eh, omluvit. Paní Sylvie Tykau, naše stínová zpravodajka, zde dnes není, nemůže se dostavit, proto já budu mluvit jejím jménem. Pouze pár slov. Samozřejmě i já bych rád eh, poděkoval hm, paní zpravodajce za velice jasný briefing, za dobrou spolupráci se stínovým zpravodají. Jedná se v skutku o velice důležitou záležitost. Ty inteligentní eh, dopravní systémy mohou otevřít dveře mnohým dalším eh, možnostem, mohou mít pozitivní dopad na bezpečí na eh, silnicích, na efektivitu toho, jak si organizujeme své, svou dopravu. A jako obvykle si členské státy argumentují hospodářskou krizí, aby se nedělo nic. Ale my přece se snažíme pouze na nastavit nějaký rámec a ten má platit nejbližších 20 let. A to já už eh, doufám, že tedy opravdu krize bude za námi. Tedy my všeobecně bychom chtěli říct, že eh, chceme, aby jednání pokračovala. Podporujeme je. Jsme si vědomi, že Rada a její stanovisko se i v zásadních otázkách velice liší od našeho. Že jsme si vzdáleni, ano, ale doufáme, že se postupně bude pozice přibližovat a alespoň k prvnímu čtení, že to pokročí. My máme tři priority, které by měly být eh, vzaty v úvahu. Za prvé, ochrana osobních údajů. To je klíčová věc, která v tom v té směrnici musí být a musí to tam být silněji podtrženo. Jak už bylo zmíněno, máme směrnici o ochraně dat, ale tady musíme zcela jasně vymezit v tom textu takové ujištění, že data jsou používána anonymně a správně, řádně což pomůže i v tom, aby lidé lépe věřili novým technologiím, aby v ně měli důvěru. Za druhé, eh, konkretizace právní odpovědnosti a správná komunikace národním orgánu a samozřejmě definice minimální úrovně ITS a povinné nasazení těch služeb ITS, to bude velice obtížné se na tom shodnout ale myslím se, že se toho musíme i nadále držet, že dále by, i, by nám o tom mělo jít. Tedy závěrem moje politická skupina důvěřuje jednak paní zpravodajce, jednak celému týmu vyjednávacímu. Samozřejmě musíme ještě podrobněji přeskoumat výsledky jednání i eh, je průběžně hodnotit, ale myslím, že co se týče času, a časového rámce. Pokud to správně chápu, další schůzka bude na začátku prosince a tam možná už dokážeme lépe pochopit, eh, čeho bylo dosaženo a můžeme se ještě eh, finálně rozhodnout, ale my si myslíme, že byste opravdu měli pokračovat dál. Děkuji. Děkuji paní Brypol za zelené. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla vyjádřit upřímnou vděčnost paní Jensen za velmi přesná vyčerpávající pojednání o stavu jednání. Ale chtěl bych, chtěl bych zdůraznit několik skutečností. Za prvé, má politická skupina zelených EFA je znepokojena přístupem ke kvotám. Pan Koch eh, nám sdělil, že jsme dostali dokument od rady velmi pozdě a došlo také k tomu, že struktura textu se zásadně změnila. To znamená, že včera 9.11. jsme dostali dokument, který je datován 30.10., to znamená, dostali jsme to po deseti dnech. A je třeba jasně říci, že pokud Rada skutečně chce dosáhnout eh, dohody v prské fázi druhého čtení, musí začít eh, jednat vůči ostatním institucím se zaslouženou úctou. A Evropský parlament zaujal jasný postoj ke směrnici o ITS prvním čtení. Hlavní výsledek prvního čtení, zejména celá otázka povinných pravidel ve třech prioritních oblastech, otázka intermodality a samozřejmě ochrana osobních údajů, o tom se změnila řada lidí, tedy další otázka ochrana zranitelných uživatelů dopravy, otázka právní odpovědnosti. To podpořil Evropský parlament širokou většinou. Je také jasné, že v řadě oblastí naše stanovisko je podporováno Evropskou komisí. Avšak stanovisko Rady je pro nás i nadále zcela nejasné. Existují drobné příklady pohybu správným směrem, ale je velmi těžké určit, kam se ubírá celý dokument. Chtěla bych tedy v této fázi jasně říci, že naše skupina Zelení EFA jsou připraveni navázat kontakt se stínovými a s pravdajkou s cílem zjistit, zda můžeme doufat v dotažení této záležitosti dokonce v druhém čtení, ale musíme jasně dát najevo, že základem by měl být stanovisko z prvního čtení. Děkuji paní Foster za ECR. Děkuji, pane předsedu. Děkuji paní Jensen za velmi obsažné pojednání. Mám jenom několik otázek k této věci pro vyjasnění. Není to možná pro paní Jensen, ale zřejmě pro někoho z komise. Myslím, že samozřejmě, že jsme obklopeni ITS v posledních desetiletí, když se podíváme na námořní, letecké a zejména nákladní formy dopravy u silniční dopravy. A je to vítané a je to také velmi prospěšné z hlediska bezpečnosti a celé řady dalších oblastí. Ale mé otázky směřující k vyjasnění se zejména týkají skutečně uživatelů soukromých v silniční dopravě. O tom hovořili kolegové. Když například se zabýváme výrobců automobilů, uvádíme v této věci, že bude povinné u všech vozidel od těch nejdražších, kde je celá řada technologických eh, vymožeností až po ty nejvnější. Znamená to, že ty černé skříňky budou tedy ve všech vozidlech a já to zatím tak rozumím. A pokud tomu tak je, tak to skutečně znamená, že otázka ochrany osobních údajů, o které jsme mluvili, znamená to, že tedy vlastně budeme neustále sledováni ve vozidle. A podobně jako když máte mobilní telefon, který je puštěný, tak každý ví, kde jste. A tato zařízení nepůjde navíc vypnout. Tady bych potřebovala tedy skutečně získat větší důvěru, pokud je o ochranu osobních údajů. A závěrem pokud jde o harmonizaci technologií, a to bylo naznačeno, že došlo k určité schodě, ale v společnosti, které vyrábějí různé technologie v uplynulých letech, a kdo vlastně určí, která technologie má být použita v této oblasti? Některé společnosti vyráběly velmi kvalitní technologie, ale pokud je o harmonizaci a tak dále, jak to do sebe zapadá? To jsou mé připomínky a tady bych uvítala vysvětlení komise. Děkuji. Mr. Bradburn. Pan Bradborn. Uh, thank you very much, Chairman. Uh... Děkuji, pane předseda. Podobně jako paní Fosterová, já tady mám vážné obavy ohledně toho návrhu právě u těch nových skříněk černých, o nichž už tisk píše, že by měla všechna nová vozidla je mít. Stejně jako říká paní Jensenová, zdá se, že tady je opravdu další krok k tomu policejnímu státu učiněn a já jsem přesvědčen, že vůbec bychom eh, se tím ani neměli zabývat, pokud o to jde. Existují, jako říká paní Postarová, se jedná o další oblast, kde jsme sledováni. Už takové oblasti existují, ale my bychom k ním už neměli přidávat další, neměli bychom se neustále obklopovat přístroji, které umožňují naše sledování. Všichni víme, že se navrhuje využívání samozřejmě těchto přístrojů s dobrou vůli, s dobrými úmysly, což ale neznamená, že se mohou využívat i nekalými úmysly. Tedy já bych rozhodně byl proti jakémukoliv povinnému zavádění těchto technologických výdobytků. Tedy to je opravdu eh, ta negativní černá stránka eh, toho návrhu, ale má to i pozitivní stránku, tam rovněž paní Jensen se o tom zmínila, zmínila. Je to něco, s čím já soucítím, totiž bezpečné parkování nákladních vozů. S tím se mohu sotožnit Komise už před rokem a půl to zkoumala a ukázalo se, že existují mnoho těch takzvaných horkých míst nebo eh, těch zranitelných míst, zejména ve Spojeném království a dokonce i Birmingham, jedno město, bylo identifikováno jako jediné místo, kde eh, není takové místo, kde se rutinně okradají tyto vozy například nedaleko přístavu na jihovýchodu Anglie se to děje běžně, tady chceme, aby došlo k vývoji a tady si myslím, že by měla být zavedena tato parkoviště bezpečná a rovněž, že by se to mělo i financovat, pokud k tomu jsou prostředky, ale i politicky podpořit, protože e, kriminalita i ztráty kráde na základě krádeží z vozidel jsou opravdu obrovské a to je oblast, kde se páchají trestné činy, již my můžeme nějak zvládat a řešit univerzálně. E, to pomůže jednak firmám, jež se zabývají přepravou a jednak i to bude chránit to zboží, jež je přepraváno. Děkuji, pane Bradbrne. Pokud já bych mohl říct pár slov a navázat na to co jste řekl. Já rovněž jsem přesvědčen, že bezpečné parkování nákladních vozidel je tady prioritou, ale samozřejmě existuje vždy dilema. Jakmile nabídnete nebo navrhnete, že se vybuduje bezpečné parkoviště, tak vám budou sousedé, kteří tam bydlí, eh, protestovat. Zejména u nás je velice těžké vybudovat parkoviště, jež by nebylo na nějakém předměstí, kde bydlí i místní obyvatelstvo, které se může bude bránit, ale já si myslím, že opravdu tady se musíme na to soustředit a budovat tato parkoviště. Měli bychom se řídit dvěmi kritérii. Za prvé bezpečnostními ohledy a za druhé i jde o bezpečnost cestujících a jiných uživatelů silnic, protože pokud máme eh, nákladní vozy, jež parkují vlastně na okrajích silnic, tak jsou ohroženi i jiní uživatelé. Je dobře, že to zdůrazňujete, paní Jensen. Nevím, zda se o tom konkrétně zmínila, ale to je opravdu v Evropské unii ve všech zemích vlastně problémem a určitě ve Spojeném království je to velký problém. Za komisi pan Tilman, prosím. Kde jste, pane Tilmane? Ano, úplně v zadní řadě. Zvu vás. Thank you. Uh... Uh, Děkuji. Chci poděkovat uh, zpravodajce za skvělou práci, kterou odvedla. Musím říci, že jsme dostali silnou podporu z vašeho výboru v prvním čtení a myslím, že to velmi přispělo k současné situaci. Skutečně trvalo radě poměrně dlouho, než se dostala k tomu dnešnímu stavu, ale když to řeknu nyní, máme pocit, že Rada a parlament skrze trialogy, které proběhly zcela nedávno, které proběhly ve velmi otevřené a konstruktivní atmosféře, jasně definovali, určili překážky potenciální dohody. A proto máme plnou důvěru, že následující dny a týdny jsou velmi důležité rychlé schválení této důležité záležitosti. Chci se vrátit k některým komentářům členů výboru TREN k jednotlivým otázkám. Skutečně došlo k široké schodě všech zapojených, včetně rady pokud jde o cíle a významu ITS pro dopravní systém. Může to přinést obrovský nárůst efektivity, obrovský nárůst bezpečnosti a přispěje to ke snížení smrtelných nehod v oblasti dopravy. Řeknu, bohužel komise zatím nebyla navržena, ne, nebyla zatím schopna navrhnout ITS pro všechny dopravní mody stalo se to na poput parlamentu a budeme se tím zabývat, ale je to nesmírně ambiciozní. Prozatím jsme se omezili na propojení silniční dopravy k ostatním typům dopravy, což samo o sobě je velmi ambiciozní. A uvidíte v podrobnostech, že to není jednoduché. Pokud je o náklady, investice do ITS spolu s infrastrukturou, když to srovnáte s potřebnými investicemi, jsou pod úrovní 10% veškerých nákladů na infrastrukturu. Máme tu příklady 1 nebo 2%, případně 8% investic, ale zisk na efektivitě, když to budete počítat eh, jakožto zisk z hlediska snížení úmrtí, tak tam skutečně jsou obrovské možné užitky, pokud jde o podrobnosti, které jsou ještě otevřené. Komise souhlasí, že tato záležitost se týká dat a nakládání s informacemi a je přirozené, že otázka soukromí je prioritní. Pro nás otázka ochrany soukromí byla od počátku velmi důležitá. Proto jsme řekli v našem návrhu, že soukromí musí být chráněno. Existuje evropská směrnice a je to důležité zejména v této věci. A velmi rádi bychom to ještě umocnili. Avšak eh, musím uvést i následující. Existují určité právní postupy, právní techniky. A pokud něco tedy zavedete do oborové směrnice, podobně jako u této o ITS, a změníte obecná pravidla, musíte být neustále plně konzistentní, protože pokud ne, tak nastane situace, kdy obecná pravidla pro ochranu dat se změní, ale konkrétní oborová pravidla nebudou následovat. A to je jediný důvod, proč komise je zdrženlivá, co se týče rozvíjení, rozšiřování textu nad rámec eh, konkrétních stávajících pravidel, protože tímto postupem bychom umožnili vlastně, aby, aby pozměňovací návrhy změny stávajících směrnic vlastně se okamžitě promítly do oborových směrnic, pokud je o právní odpovědnost. Druhá obava, která zazněla z vystoupení několika stran, Právní odpovědnost musí být stanovena konkrétními, na základě konkrétních služeb, které mají být předmětem schody. Parkování nákladních aut bylo uvedeno několikrát. Krádeže, které probíhají v oblasti nákladních aut, představují ztrátu 8 miliard euro ročně, pokud je o odcizené zboží. To znamená, že je třeba zajistit ochranu nákladních aut při parkování. Je třeba vytvořit systém, kdy řidiči nákladních aut mohou si dopředu rezervovat to místo a mohou se spolehnout na to, že mají takové místo, aby nedocházelo ke konfliktům jako v současnosti, protože z důvodu dodržení doby jízdy musí někde zaparkovat a, a pro, pokud by to nedodrželi, tak se stávají velkým nebezpečím pro sebe a pro ostatní. Tedy skutečnost, že řidič nenajde parkovací místo, i když si ho zarezervoval dopředu, tak to je věc, kterou je třeba řešit a zabýváme se tím, jak bychom tady mohli být konkrétnější, přesnější. Otázka právní odpovědnosti není zatím ve směrnici výslovně řešena, ale jsme připraveni se tím zabývat. Myslím, že nejdůležitější překážka mezi radou a parlamentem je u povinného nasazení. Komise navrhla, když budou definovány jednotlivé služby, měly by být tedy také použity, protože Jinak to nemá smysl ponechat to na členských státech a dostat se do situace, kde bude dílčí systém, kdy jeden, systém, jeden stát to zavede a druhý ne. Došlo k definování služeb, mezi nimi je právě parkování nákladních aut a minimální úroveň služeb. A tam mám pocit, že existuje možná dohoda mezi nejdůležitějšími složkami rady a parlamentu. Komise zjistila tedy, že došlo k definování čtyř priorit a to považujeme za pozitivní. Takže jsme připraveni spolupracovat s Radou a parlamentem při nalezení řešení u povinného nasazení v těchto oblastech, abychom zabránili fragmentaci do budoucnosti. Děkuji. Děkuji, pane Tilman. Paní Jensen, chcete něco říci? Myslím, že v zásadě kolegové jsou připraveni vám poskytnout mandát. Neslyšel jsem nic, co by s tím bylo v rozporu, takže je možné na tomto základě postoupit dále. Chcete něco říci, paní Jensen? Za prvé bych chtěla poděkovat Stínovým za jejich vystoupení. Chci říci, že máme text rady, ale o tom textu jsme nejednali. My jsme vycházeli z našich pozměňovacích návrhů a zjišťovali jsme, jak daleko můžeme dojít, aby rada přijala tyto návrhy. Měli bychom v tomto duchu pokračovat a musíme být velmi opatrní. Až bude konečný text, ten konečný text se hodně změnil a musíme tedy skutečně kontrolovat, jaký je výsledek. Řada kolegů zmínila bezpečné parkování nákladních aut. Touto věcí jsme se velmi vážně zabývali. Měli jsme na to dva pilotní projekty, jeden dále běží a vznikl tedy systém, aby řidiči nákladních aut si mohli zarezervovat parkovací místa dopředu. Belgické předsednictví mě oslovilo, tedy nadcházející předsednictví mě oslovilo s tím, že to zařadí na program, aby členské státy se s tím také stotožnily, což je velmi pozitivní. Ale obávám se toho, že budou chtít eh, trošku tedy zamezit provozování v soukromém podnikání a nepřinesou nic v oblasti veřejného podnikání. Takže otázka je, kdo to vlastně bude nakonec dělat. A mně je úplně jedno, kdo ten systém vytvoří. Já prostě chci, aby ten systém existoval a na to bychom se měli ve výboru také zaměřit. A proto jsem ráda, že je to zde jako jedna z povinných oblastí a měli bychom se toho skutečně také tady držet. Děkuji. Okay. Děkuji, paní Foster. Přála jste si ještě něco prohloubit. Já bych měla stručnou otázku, protože jsem hovořila o těch černých skříňkách a o technologiích, které budou tedy závazně instalovány do soukromých vozidel, tak eh, bych se chtěla otázat komise, zda chce zareagovat na tuto otázku. Pane Tilmene? Aha, omlouvám se, zapomněl jsem odpovědět na tuto otázku. Ne, ne, nemělo by se to stát žádnou černou skříňkou. Černá, mělo, Černá skřínka samozřejmě slouží k tomu, aby třeba v leteckých nehodách jsme eh, mohli pochopit, co se vlastně stalo. Ne, ne, to nepřipadá v úvahu. Ano, tak vy slyšela jste to. Není to něco jako černá skřínka, která by se měla budo- zabudovávat do vozidel. Dobře. Takže ještě se k tomu vrátíme na příští schůzi když tedy paní Jensen, jak doufáme, bude mít novou zprávu nebo něco, co nám tedy bude moci předložit konkrétnějšího. Takže další bod se týká ohlašovacích formalit lodí připlouvajících do přístavu členských států společenství. Pan Starks, kdo jiný? Ehm, vorig jaar, als ik mij niet vergis. Děkuji. V loňském v loňském roce, respektive bylo to v letošním roce, předložila komise návrh, a to sdělení a potom směrnici, která by měla zajistit, aby eh, vlastně fungovaly ty formality lodí připlouvajících do přístavu jednodušeji. Samozřejmě toto můžeme pouze podpořit když třeba nějaké nákladní auto jede z Rostoku od Balckého moře, dobře, no. tak jinam, tak a chtěli byste, a je potřeba vyplnit spoustu formalit, spoustu papíru a to též je vlastně u lodí. Například, když loď byla předtím v Petrohradě a potom připlouvá do nějakého přístavu Evropské unie, tak eh, to souvisí také s vysokými eh, administrativními náklady. Je potřeba vyplnit spoustu formulářů. Takže my bychom si samozřejmě námořní nebo lodní doprava je příznivá k životnímu prostředí, mělo by to snížit silniční dopravu. A já zcela souhlasím na 200% s úmysly komise, Eh, ten návrh komise vlastně obsahuje návrhy ze tří generálních ředitelství, z generálního ředitelství pro cla, pro tam jsou to, potom pro zdravotnictví, například kontroly potravin a potom pro zemědělské záležitosti a samozřejmě pro dopravu, protože to souvisí s těmi dopravními aspekty. A samozřejmě ta spolupráce mezi těmi třemi generálními ředitelstvími doposud probíhá dobře, ale od začátku to tak zcela nebylo, takže bychom měli z tohoto místa říci komisi, že by bylo potřeba spolupracovat co nejlépe, protože pouze když se spojí tyto tři záležitosti, tak je potřeba skutečně, je možné tuto věc úspěšně zakončit. Da, další aspekt v návrhu komise by se mělo dosáhnout toho, že ty formuláře, které je potřeba vyplňovat, by se sjednotily, že by byly k dispozici v elektronické podobě, že by se také mohly elektronickou formou zprostředkovávat, což ještě v mnoha přístavech tak není. Tyto elektronické systémy by měly být spojeny přes síť, tedy safe net, net síť, takzvaná, aby se to dalo všechno propojit a schrnout, tak aby všechny ty zúčastněné strany, to znamená, které potřebují mít přístup k těm informacím, aby k nim měli přístup přes ten jednotný systém. Takže toto je také důležitý cíl. Co se týká tohoto záměru, tak ten mohu samozřejmě podpořit a myslím si, že i kolegové mohou podpořit tento návrh komise. Co se potom týká toho uskutečnění, tak je zde samozřejmě potřeba něco podniknout. Tyto systémy se musí rozšířit. Jsou zde, je zde potom některé body, které je potřeba ještě vyjasnit a je potřeba ještě posílit. A to musíme se postarat o to, aby ty lhůty, které zde komise navrhuje, aby to skutečně byly ty ultimativní termíny. Technicky je to možná obtížné, ale měli bychom se skutečně postarat o to, aby ty lhůty do roku 2013 nebyly překročeny, protože potom by zase přišla velká poptávka po dopravních službách a bylo by to zase obtížnější, pokud by všechno již nebylo nasazeno tedy co nejefektivnějším způsobem. Takže potřebujeme tyto systémy do roku 2013, tak aby to fungovalo a bylo zesítěno v té elektronické formě. Potom je zde další bod který zde komise nespojila s nějakým časovým harmonogramem. A to se týká jazykové otázky. Není to zcela bezproblematická záležitost v Evropské unii, takže se musíme podívat, jak se s tím dokážeme vypořádat. To znamená, zda každý bude moci používat svůj jazyk, nebo zda se omezíme na jazyky, které se používají v tomto prostředí, to znamená na ty tři jazyky, anebo se stane jako pracovním jazykem angličtina. Moje, můj osobní názor by byl takový, že bychom měli co možno nejvíce toto zjednodušit a postupovat tak, aby v praxi to bylo nejjednodušší, čili si vzít angličtinu jako společný jazyk. Ale vím, že to je poněkud ožehavé téma, nicméně také si uvědomuji, že by bylo užitečné používat to, co se již hojně děje v lodní dopravě. Potom je zde další bod, o které, který komise nějak výrazně zde nezdůrazňuje. Omezuje se pouze na určité doporučení pro členské státy a to by byla kvalifikace těch lodivodů. Samozřejmě je zde také užitečné a potřebné, aby kapitáni těchto lodí využívali také určitých sou, kvalifikačních požadavků. To zase není tak úplně jednoduché, protože jsou některé členské státy, které používají své eh, systémy a argumentují bezpečností. A potom by samozřejmě to může narážet na určité problémy získava, získat tady tyto licenční patenty. Další způsob, jak by tyto certifikáty mohly být vystavovány, je samozřejmě potřeba, aby byly sjednoceny a musí se k ním postupovat přil, přiměřeně tak, aby nebyly stále nějaké další požadavky vystavovány, které by vedly k určitému protekcionismu. Mělo by se k tomu přistupovat přiměřeně. Má to samozřejmě co dělat s bezpečností, ale je také možné řešení, které by zjednodušilo celou tuto záležitost pro ty kapitány. Potom Potom bychom se měli zabývat také dalším problémem, které je pokrytý pro námořní přístavy, ale mohli, měli by se týkat i vnitrostátní tedy přepravy nejedná se, pokud by to tedy mohlo pokrýt i, vnit, i vnitrozemské přístavy, tak bychom mohli provést určité zjednodušení. Já mám třeba na mysli sjedn, určité sjednocení v námořní dopravy a vnitrostátní lodní dopravy, kdy ty systémy by měly být propojeny a což by nám umožnilo zase zjednodušovat to podle vzoru situace v námořních přístavech. V každém případě zdůrazňuji nutnost té bezpečnostní sítě, to znamená elektronického systému, který by soustředoval všechno. Viděli jsme na konkrétních případech, že to funguje velmi dobře v ohledně monitoringu, ale bylo by potřeba určitě tam vyplňovat více informací, například o nákladu těch lodí, e, uchovávat tam užitečné informace pro celní úřady, pro úřady v přístavech byla by to taková určitá valorizace toho stávajícího systému, který neumožňuje skutečné síťové propojení. Vlastně je to určitý systém e-customs, elektronické, elektronický celní systém, který by se měl propojit s tím ostatním eh, s my částmi systému. Já jsem o tom všem diskutoval s pracovníky komise. Důležitý je přístup k informacím, to je vlastně ústřední bod a těžiště Samozřejmě, že jsou části informací, které jsou přístupné už širokému okruhu, ale pokud se jedná o ty údaje týkající se zboží na palubě, tak je potřeba, aby skutečně ty zúčastněné strany, které potřebují, měly přístup k těm informacím. Je tedy potřeba upřesnit kompetence týkající se přístupu k těm informacím. Jsou to citlivé eh, obchodní údaje jsou to možná ty samozřejmě lodě nebo majitelé lodí nechtějí zase, aby konkurence měla přístup ke všem informacím ohledně zboží, posádek a tak dále. Čili musíme být opatrní u tohoto bodu. A potom, pokud jde o časový harmonogram, pane předsedo, jakožto parlament musíme dbát na to, aby se to skutečně realizovalo co nejrychleji. Neměli bychom se vzdalovat od toho data, které zde komise navrhuje, rok 2013 v prvním čtení a měli bychom skutečně naléhat na to, aby toto datum eh, bylo dodrženo. Čili tolik k tomu, co jsem vám chtěl říct a pozorně si vyslechnu kolegy. Děkuji. Děkuji. Ano, angličtina je mým druhým jazykem, tedy mě zajímá mě váš návrh jazykový. A tady máme pana Pasquala z PPE. Gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Ano, skutečně dnes je to první výměna informací podle kritérií, na základě kritérií, které musí být uvedeny v tomto návrhu. Náš zpravodaj, pan Styrk, se zmínil o těch hlavních směrech, o těch všeobecných záležitostech. Já si myslím, že se snadno dohodneme se s naším zpravodajem je zde potřeba přistupovat k tomu se zdravým rozumem na základě zkušeností a znalostí, které máme. Já si myslím, že v tomto směru to půjde. Je to součástí takového toho velkého snu, který se nicméně nikdy eh, skutečně nerealizoval. Je pravda, že často naši právníci už nevědí, jak postupovat a přijímají někdy opatření, která nejsou. Tak někdy nám říká se, říká, je to předčasné, je potřeba před čekat, je potřeba počkat, až bude více zkušeností, ale já si myslím, že už bychom měli přestat čekat. Je potřeba, abychom byli průkopníci, abychom skutečně šli kupředu, abychom se stali předvojem. Tento návrh chce snižovat eh, kontroly, zjednodušovat formality, zjednoduš, zjednodušovat a sjednocovat formuláře, aby se usnadnil pohyb mezi jednotlivými přístapy. Chce se vybudovat eh, evropský prostor eh, lodní dopravy bez bariér, aby se v krátkodobém horizontu podpořila lodní doprava a aby se dosáhlo určité rovnováhy. Evropská unie samozřejmě by měla být průkopníkem pokud se jedná o zavádění legis- mezinárodní legislativy Samozřejmě někteří říkají, ale proč bychom měli pospíchat? Měli bychom se spíše podívat, co dělají ostatní, e, na zbrat zkušenosti, ale já říkám, ne, už to stačí. Evropa by měla jít kupředu, měla by postupovat směrem k modernosti. Protože o co zde jde, dámy a pánové? O co se zde snažíme společně, je to, aby tyto informační systémy používali to sea, hned a aby to přispělo k větší efektivnosti. Tím, v tom plně souhlasím s panem Sterksem. Neměli bychom již čekat s uvedením v platnost, měli bychom postupovat co nejrychleji. Ale je pravda, že je třeba, aby komise se ještě hloubkově zabývala tímto návrhem, aby ho ještě doplnila. Uh, to, co je zde navrženo, je v zásadě dobré, ještě je tu a tam možno provést samozřejmě určitá zlepšení, určitá upřesnění. Budeme tedy čekat na vylepšený text, doufáme, že k tomu tedy dojde a doufám, že se nám podaří sjednotit naše názory. Podle mého názoru je důležité, abychom podpořili tuto lodní dopravu na krátké trasy. To je zásadní pro naše evropské obchodní výměny. Děkuji. Ana. Děkuji za SND pan Milana. Io non conosco da molto il Děkuji. Není to tak dlouho, když jsem znám pana Sterkse, ale velice zdvořile a elegantně nám zde představil svou zprávu a myslím si, že budeme moci spolupracovat v co nejlepších podmínkách. Takže mým jménem jako, jakožto nový zpravodaj a jménem své frakce vám oznamuji, že budeme spolupracovat tak, aby se nám podařilo v co možno nejlepších podmínkách dospět k závěru a když jsem viděl ty předpoklady, které jste nám zde uvedl, tak myslím, že to bude možné. Toto sdělení vypadá tak hodně technické, hodně odborné. A vlastně jeho smyslem je rozvíjet eh, vnitřní trh eh, námořní dopravy. Nicméně to překračuje čistě technické, odborné dimenze je potřeba brát v úvahu, že to má dopady na vytváření našeho společného prostoru a je potřeba postupovat tak, abychom s splnili a odpověděli na požadavky těch odborníků, provozovatelů, těch zúčastněných stran, které chtějí, abychom vytvořili co možno nejlepší podmínky pro lodní dopravu, aby byla konkurenceschopná a ještě více konkurenceschopná, zejména oproti silniční dopravě. A myslím si, že všichni musíme být velice pozorní, pokud jde o toto téma. Souhlasím s tím, časovým harmonogramem je velmi důležité jej dodržet. Evropský parlament by měl spodpořit a stimulovat komisi v tom, aby pokračovala a postupovala co nejrychleji dopředu. Myslím si, že bychom si měli vymezit určité mezníky, říci, co považujeme za možné a co nepovažujeme za možné. Jsou zde dvě záležitosti, které považuji za důležité. Za prvé je potřeba trošku zjednodušit ty postupy. Ty transakce se zdají být takové byrokratické, zdlouhavé a je potřeba toto všechno zjednodušit, abychom usnadnili tu přepravu v, uvnitř Evropské unie. A dále se domnívám, že je potřeba možná prokázat větší odvahu a to zejména pokud se týká toho, co se děje na zemi, na pevnině, protože v našich přístavech je spousta logistických problémů, problémů se vztahy mezi tedy mořem a pevninou. Když připluje loď, tak často lidé úplně dobře nevědí, na koho a kam se obrátit koho kontaktovat eh, pro proclení zboží a tak dále. Čili je potřeba takový přátelštější, jednodušší přístup a aby logistika v přístavech byla revidována určitým způsobem, tak aby, no tak sam, ideální by bylo jedno kontaktní místo samozřejmě, to by se mělo stát prioritou. Je potřeba zjednodušovat ty byrokratické postupy a zjednodušovat z toho fyzického hlediska, tedy přístup do přístavů. To mám na mysli. A domnívám se, že to předpokládá také úvahu o určité přístavní urbanizaci a o organizaci přístavní infrastruktury. Z tohoto hlediska se domnívám, že by možná bylo užitečné, aby náš výbor zorganizoval slyšení e, u přístavních úřadů protože tyto úřady hrají klíčovou úlohu v organizaci těch činností. Dále bych ještě, pokud dovolíte, učinil další návrh. který já zde vycházím ze zásady, že chceme zjednodušit, urychlit ty procesy, až za několik let budeme mít rámec, který nám umožní určité jednolitější eh, provádění těch činností, čili za několik eh, let budou zjednodušené postupy, zjednodušené vztahy a více transparentnosti, ale nesmíme nicméně zapomínat, že poté, co se tímto způsobem změní ty postupy, až budeme mít nové systémy, tak bude také potřeba myslet na funkci komise a Evropské unie vzhledem k těm evropským rozměrům. Protože to, co se děje u nás, to zjednodušování, by mělo vyžadovat také úsilí na mezinárodní úrovni, to znamená mimo evropské společenství, aby šli také tímto směrem. Já vítám příspěvek našeho zpravodaje a netrpělivě budu čekat na reakci komise. Oui, merci, monsieur. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl říci jménem mé frakce Zelených, že podpoříme všechno to, co jde ve směru usnadňování, zjednodušování námořní dopravy, její efektivnosti, její větší pružnosti, všechno to, co umožňuje podporovat ty alternativy k silniční přepravě zboží. Toto usnadňování, toto zlepšování a racionalizace těch postupů a to slaďování eh, těch informačních systémů jde určitě správným směrem, i když pan, pane Sterksi, vy jste již správně hm, zmínil několik problémů, které jste zde nastínil. My se jimi budeme zabývat. Nezdá se, že by však byly nějaké výrazné překážky týkající se toho cíle, kterým je zlepšování efektivnosti odvětví námořní dopravy, dobu, doba, doby plavby, rotace těch lodí a tak dále. Nicméně by se nemělo stát, že ta vůle přispívat a ke zjednodušování a snižovat to byrokracii v přístavech, jak řekl předchozí řečník, nemělo by to znamenat určitý krok zpět eh, ohledně kontrolních postupů. Zjednodušení není odstraňování nebo snižování regulace. My upozorňujeme na tuto otázku a vlastně vedle těch nových technických proces, postupů sjednocování informačních systémů nechceme, aby mizela nebo snižovala se ochrana týkající se námořní bezpečnosti a všechno to, co se týká ochrany životního prostředí. Tady u těchto bodů budeme velice bdělí, Eh, vzhledem k této nové směrnici. Samozřejmě podporujeme její cíl, nicméně budeme vyvíjet úsilí tak, aby se neodchýlila od své cesty. Děkuji. E Děkuji a za ECR paní Foster. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že jako obvykle pan Sterks je schopen velice kvalitně prezentovat své stanovisko, svou argumentaci. Bohužel vypadl mikrofon. Is this on? Uh, I was just... Ano, už to funguje. Ano. Takže jsem ráda, že právě pan Sterks je tam zpravodajem. On se jednak v tom vyzná, jednak je schopen to velice dobře prezentovat. Já mám znovu pouze několik otázek. Jedna z klíčových záležitostí, o níž zde již byla řeč, je vyřešení by mělo spočívat v tom, že se z nějakého východiska vydáme k cíli. A je správné, že máme tu představu, že e, námořní oprava bude zjednodušená, byrokracie nás nemo, neomezuje a nechceme, abychom šli z bodu A do bodu B a bo, bod B bude ještě složitější než bod A. Takže tady to musíme mít stále na zřeteli. Možná tady komise by mi mohla pomoct Zdá se, že pár záležitostí se objevilo v naradě v té původní diskusi s komisí k tomu, jak jaký dopad to bude mít na země, které nemají přístup k moři, například Lucembursko jakým způsobem to bude zaváděno, pokud se to bude týkat i těchto států. A pak ještě další věc, totiž pochybnosti, které údajně vyjadří některé členské státy v radě, totiž vztah s ostatními stávajícími, eh, s ostatní stávající legislativou, například eh, kodex šengenský, eh, hraniční, ehm, jiné úmluvy a kodexy, celní unie a tak dále. Zda se to vzalo v úvahu, zda se to v tom procesu sleduje, když se ten dokument vyvíjí, to snad pan Starks rovněž mě poučí. A termíny. Ano, myslím si, že to můžeme pustit svou přirozenou cestou a uvidíme, jak to bude posouvat kopředu. A jazyk, stejně jako pan předseda, tady bych chtěla říct, že eh, eh, doprava vzdušná, letecká si myslím, že to vystihla správně. Já nejsem eh, předpojatá i když jsem angličanka, ale musíme být pragmatičtí. Pokud se podíváme na mezinárodní dopravu, tak musíme samozřejmě se to snažit eh, budovat bez jazykových bariér. Eh, ano, angličtina, i když třeba není vždy primárním jazykem, protože některá pravidla se plaví všude po celém světě, tak by měla být alespoň sekundárním jazykem a mělo by to být jednoduché. Nechceme se dostat do situace, kde máme obrovské uh, zmatky, formuláře v různých jazycích, lidé, mm, loď připoje do přístavu, nikdo tom, těmu formulářím nerozumí, mohou vznikat nedorozumění. Tedy tady znovu pár eh, dotazů na vyjasnění. Děkuji za úvod a určitě vše mm, půjde správně kopředu. Děkuji, pan Van Dalen. Eh, děkuji, pane předsedo pane předsedo, já mám velikou radost, že právě pan Sterks je zde zpravodajem. Totiž, protože já sám si myslím, že jeho příjmení Sterk sein, totiž on je silný. To slovo Sterk naráží na jeho sílu a to znamená, že se mu určitě povede přetavit eh, ten papírový dokument v čin. A teď k té výměně informací. Tady o tom už byla řeč. Je důležité, abychom věděli v rámci té výměny, co, jaký náklad je na palubě. A tady právě začíná problém. Já už jsem tady eh, se zabýval i analýzou eh, těch nehod a ukázalo se, že vždy součástí problému byla i neznalost toho, co dané plavidlo převáží a mě by zajímalo, jakým způsobem to bude komise řešit. Další věc, rozdíly mezi praxí a tím, co někdy máme ve formuláři. Kdo bude mít přístup k informacím, to se musí celé jasně precizovat a i zde se obracím na komisi, jakým způsobem budeme specifikovat právo přístupu k informacím, jakým způsobem to bude regulováno, kdo bude mít možnost náhledu do těch formulářů, a tady souhlasím s kolegou eh, ze zelené frakce, i kontrolní služba musí mít eh, přístup k příslušným informacím, aby byla schopna kontrolovat tak, jak jí to přísluší. A pak ještě ta jazyková otázka. Já, pane předsedo, jsem přesvědčen, že je dobré, aby každý se mohl vyjadřovat ve své rodné řeči, i když zde musím souhlasit s tím, že bude nutné najít společný jazyk. V mořské přepravě je to pravda, že vlastně vždy se musí mezi sebou dorozumívat nějakým způsobem i E, všichni na palubě, osazenstvo lodi a ti se často právě dorozumívají anglicky a z toho by plynulo, že pracovním jazykem by měla být angličtina, na což navazuje otázka toho, jak se to propojí s ostatními komunikačními systémy. Tedy myslím si, že bychom zde měli opravdu hlasovat pro to, aby zde byl úřední řeči angličtina a to i v lodní přepravě, mezinárodní i vnitrostátní. protože ještě navíc jsme svědky toho, že většina členů posádky je z anglickojazyčných zemí, anebo kde se angličtina využívá, jako například na Filipínách. Právě společná řeč nám zajistí větší bezpečí, proto jsem pro, aby právě angličtina byla zavedena. A tady ještě otázka, jednak na zpravodaj, jednak na komisi. Jaký, jaká bude oblast, rozsah platnosti té směrnice? Tady kolegové už se zmiňovali, že jsou to často na krátké tratě eh, ty přepravní trasy. A tady já ale v jednom článku čtu, že se jedná o plavidla, která vyplouvají z eh, přístavu Evropské unie. A pak se tam v čtvrtém článku mluví o plavidlech nezávisle na jejich typu. Tedy pokud mluvíme o eh, přepravě na krátké vzdálenosti, v praxi, tak nevím, zda by se nemělo nějak rozlišovat mezi malými plavidly, která opravdu neplují eh, daleko, a plavidly, jež jsou schopna eh, se plavit i na delší vzdálenosti, protože tady to není jasné z kontextu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Já, než vyzvu pana Tilmana z komise, sám bych chtěl se zmínit o jedné záležitosti. Tady byla řeč o zemích, jež nemají přístup k moři vnitrozemí, tam jsou právě země, které mají e, i velká plavidla a